volby ve jménu venezuelského lidu, aby žil důstojný život. Děkujeme. A nyní má kolegyně Inser na jednu minutu. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já jsem sociální demokratka a jsem přesvědčená o tom, že rovná společnost, ve které lidé žijí v míru a demokracii, znamenají přístup, rovný přístup k sociálním právům, lidským právům. Můžem, když se podíváme na Venezuelu, tak vidíme, že lidé prostě nemají se netěší buď jedním právu nebo jiným právu nebo ani jednomu z těchto práv. Více než 4,5 milionu Venezuelanů již opustilo tuto eh, zemi a každým dnem se toto číslo zvyšuje. UNHCR tvrdí, že toto je jedna z nejhorších uprchlických katastrof, krizí, které jsme v posledním období zaznamenali ve světě. Venezuelané mají právo na eh, svoje práva, na svobodné demokratické volby, musíme požadovat základní práva, sociální zabezpečení, sociální bezpečnost a přístup k svobodě všech těchto lidí. Děkuji. Děkuji, paní poslankyně. A jako další, paní poslankyně Izaskon Bilbao Barandika. A máte jednu minutu. Yes. Děkuji. Mezinárodní eh, konference Solidarity v Bruselu jasně ukázala, že diktatura Madura má velké důsledky pro eh, občany. Více než 4 miliony lidí žije v chudobě a v stavu nejistoty. V roce 2020 to bude více než 6 milionů. 80 je v eh, těchto uprchlíků jsou v sousedních zemích, ale i když zde se projevují určité xenofobní projevy, což je proto nezbytné, abychom přepočítali ty prostředky, které poskytujeme těmto obětem tohoto dramatu, abychom jasně se zavázali k většímu dárcovství. Já zde apeluji na vysokého představitele, tak jak on sám řekl na té konferenci v Bruselu, že abychom měli pádnější řešení, ráznější řešení, eh, pomáhali Venezuelalům v jejich zemi a je třeba, abychom prolomili tu politickou blokáž, ke které došlo v tomto režimu a abychom tam uspořádali svobodné volby za podpory Mezinárodní společenství a Unie. Děkuji. že paní posel Beata. Děkuji. Jako další paní poslankyně Beata Kampa. Máte jednu minutu. Nevidím, že by tady byla přítomná a v tom případě dostává slovo pan poslanec David Lega na jednu minutu. Pan David Lega. Pan, poslanec David Lega, All right, thank you, chair. Ano, výborně, děkuji, děkuji pane Borele. Když se chceme zabývat venezuelskou krizí, tak připomenu, jak to vypadalo v červenci. Mnozí Venezuelané v této bohaté eh, zemi hladoví. To stále ještě platí a stejně tak, že složky prezidenta Manodura používají zbraně. Platí rovněž i to, že lidé prchají často bez dokladů, často nebezpečně a tím je jim upíráno právo na základní práva, což otevírá dveře sexuálnímu zneužívání, zneužívají na trhu práce, prostě jim schází lidská práva. A Maduro přivodil jednu z nejvážnějších humanitárních krizí, kterou nyní máme. Proto podporuji veškeré prostředky, jak eh, tomu zamezit, ať už embargo, eh, obchodní eh, či sankce. Ti v této sněmovně, kteří Madura podporují a kteří jsou proti našim krokům, abychom pomohli občanům, tak já se domnívám, že i pro ně je výjimečné místo v pekle. Děkuji, pane poslanče. A jako další pan poslanec Nikos Androlakis na jednu minutu. Přes 4,5 milionu Venezuelanů muselo prchnout ze země z důvodu krize, která tam vládne. A v souladu s údaji, které máme od UNHCR, je dokonce možné, že do konce příštího roku se ta čísla dostanou až na 6,5 milionu. To je nepředstavitelně obrovská humanitární krize našich dob. Proto nesmíme sáhnout k sankcím, protože to by znamenalo, že ta humanitární krize se prodlouží. Eh, prohloubí. Pokud vůbec jakési sankce, tak pouze cíleně vůči konkrétním jedincům. Jinak se musíme hlavně postarat o to, aby tam došlo k demokratickým volbám. To bude první krok k řešení krize. To, že obyčejný občan strádá, nesmíme připustit a nesmíme k tomu přispívat. Děkuji. A Nyní pan poslanec Sokol by se vás rád tázal v rámci postupu modré karty. Přijímáte? Prosím, vezměte si sluchátka. Pan posel Lakis. Pane poslanče Lakici, jste ochoten akceptovat eh, pana Sokola, jeho otázku? Nyní se obracím na pana poslance Sokola. Máte možnost se tázat. Thank, thank you very much. Děkuji, děkuji. Já jsem rád, že jsem si vyslechl někoho z levé strany spektra, který hovoří o příčinách této situace. Chávez, Maduro, to jsou režimy, které způsobily chudobu a hlad ve Venezuele. Jsou to ti, které bychom měli vinit z této krize? Děkuji, děkujeme, říká paní předsedkyně. Nikos Androlakis, prosím, máte 30 teřin. Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, humanitární krize ve Venezuele a v jiných zemích samozřejmě zaslouží odsouzení všech těch, kteří způsobili takovou krizi. Neměli bychom zde nikoho upřednostňovat, před někým se bát, měli bychom pojmenovat zodpovědné. Pan Maduro, podle mého názoru, nese obrovskou odpovědnost v tomto ohledu, což vedlo ke stávající tragické situaci ve Venezuele. Děkujeme, říká paní eh, předsedající. A nyní to bude na jednu minutu paní Zovko. Děkuji. Vážený vysoký představitel, vážená paní předsedkyně, před dvěma lety získala demokratická opozice Venezuele Sacharovou cenu. Tím jsme vyslali jasný signál vůdcům této země, aby tam došlo k změně, aby tam byla ustavená skutečná demokracie. Ovšem nic se nezlepšilo a vidíme obrovskou lidskou katastrofu. 4,5, dokonce možná až 6 milionů lidí opustilo od roku 2015 Venezuelu. A pokud to bude pokračovat dále, tak na základě odhadu půl milionu Venezuelanů možná opustí do konce roku 2020 tuto zemi. Situace v tomto regionu nemůže být vyřešena bez zapojení širšího mezinárodního společenství, proto podporuji snahy SVČ v pomoci mm, i e, na základě transparentních, transparentního monitorování prezidentských voleb, a veřejné moci. Demokracie musí v této zemi být opětovně ustavená, musí zde fungovat systém kontroly. Děkujeme. Děkujeme a nyní to bude Julie Ward. Máte jednu minutu. Uprchlická venezuelská krize je údajně jednou z nejhorších uprchlických krizí celého světa v roce 2020. Nedostatek financí, nejví, ne, největší nedostatek eh, financí, v, ovšem není to na prvních stránkách novin. Je to vlastně druhá země na světě po Syrii, pokud jde o eh, lidi, kteří jsou vysídlení, vnitřně vysídlení. UNHCR odhaduje, že asi 6,5 milionu Venezuelanů bude žít do konce roku 2020 mimo tuto zemi. Ta rychlost je dokonce větší u tohoto nárůstu než v Syrii. A pokud jde o celou tuto krizi, má to dopad na miliony Venezuelanů. Se, 17 zemí, 17 eh, eh, nebo Eh, vůbec jsou ze skupiny, které trpí nejvíce. Děti, eh, ženy eh, trpí hladem, jsou nemocní, děti jsou odděleny od svých rodin, často je zde sexuální zneužívání, násilná mm, mm, prostituce, obchodování s bílým masem, diskriminace, exil. No a tito lidé často dokonce ani neoznamují všechny ty incidenty minority, mladí lidé, ženy musí být součástí stabilního řešení, mírového řešení, udržitelného řešení a my musíme bojovat proti jakémukoliv militantnímu zásahu v tomto ohledu. Děkujeme. A nyní Tomislav Sokol, prosím. Máte jednu minutu. Hvala, gospođo podpredsednice. Meni je nevěrojatno, da jsme u raspravi... Děkuji, paní předsedkyně. Mně se těžko věří, že v této rozpravě slyšíme i um, ospravedlňování a zastírání těch pravých původců této krize. To je zcela nepokrytě komunistický režim Madura i Chaveze. Churchill jednou řekl, že um, komunismus znamená chudobu um, rovnoměrně rozprostřenou. Začalo to kontrolou cen a vyvlastňováním a končí to výrob, sníženou výrobou potravin, sníženou o 75%, protože se stát snaží všecko kontrolovat. Socialistické metody nakazily vše. Miliony Venezuelanů už prchly a uvidíme, že jich bude prchat více. Jsou to konkrétní lidé, kteří to způsobili. Odsuzujme komunistické režimy, tak by už se to neopakovalo. Jako další pan Liberacky na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Pane vysoký představiteli, ono v podstatě to nebylo až tak obtížné s tím počítat. Když před několika lety ve Venezuele začalo to populistické dobrodružství, kde se vše rozdávalo, co se mohlo a všichni se tázali, kdy už ty rezervy dojdou, než aby se organizovalo normální hospodářství a ekonomika. Nyní hovoříme jednak o zločinech ze strany vlády a na druhé straně o chudobě a hladovění občanů. Nyní máme dilema. Zda bychom měli navodit sankce, anebo zda, a tady souhlasím s vámi, eh, pane vysoký představiteli, totiž ropa za potraviny, ano, ropa za oděvy, ano, ropa za eh, léky, za potraviny, za oděvy, ano. Tak to pomůžeme lidem, protože tu vládu změnit neználneme. Jako další paní poslankyně Isabel Santos na jednu minutu. Prezident, situace humanitárie. Děkuji. Eh, paní předsedkyně, humanitární situace ve Venezuele už trvá nějakou dobu, ale zhoršuje se. Eh, čísla jsou prostě neuvěřitelná. 90% občanů žije pod hranici chudoby, přes 50% dětí nechodí ani do školy. Je tam už přes 4,5 milionu lidí, kteří utekli ze svých domovů a jsme přesvědčeni, že pokud s tou krizí se nic neudělá, tak do roku 2023 bude 10 milionů Venezuelanů mimo zemi, což je vlastně stejný počet jako celé Portugalsko. Když tedy hovoříme o finančním programu na pomoc uprchlíkům, tak jej naopak musíme posílit. Zdá se ale, že zatím vůbec nestačí. Když hovoříme o skutečných potřebách, jak těch, kteří ze země prchli, tak těch, kteří hladoví přímo v zemi i když Venezuelany podpoříme, tak to nebude stabilní řešení. A to právě potřebujeme. K tomu však dojde pouze tehdy, když donutíme politické partnery, aby postavili zájem země nad své partikulární zájmy, aby akceptovali svobodné volby. Děkuji. Jako další pan poslanec Iban Garcia del Blanco na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, pan vysoký představitel řekl, že region a Venezuela trpí největší humanitární krizí naší doby. A eh, toto se bude jenom zhoršovat, tak jak budou probíhat další měsíce a pokud se nalezne politické řešení. Já myslím, že analýz stačilo. Je třeba, aby mezinárodní společenství se více angažovalo. Potřebujeme větší zdroje, když hovoříme o krizi e, počet vysídlených osob e, je, bude daleko vyšší než to, co jsme zažili v Syrii. A také i všichni, kteří si vzali slovo, tak eh, souhlasí, je třeba to vyřešit politicky, pokud chceme zastavit humanitární drama. Myslím si, že není jiná cesta, než vyjednávat mírové řešení, svobodné volby a vlastně uznat, že tam jsou dvě strany a uznat tu jednu. A mm, tady mm, takže abychom se, to se nevyřeší tedy nějakými sankcemi, eh, nebo eh, to se asi nevyřeší nějakými eh, tvrdými opatřeními a tady se hodně hovořilo, že bychom měli být odvážní. Ano, já chci, aby naše instituce byly odvážné na to, aby skutečně pomohly lidem Děkuji. Paní Katarina Kiniči, máte jednu minutu. Ano, děkuji, děkuji, paní předsedkyně, paní, pane vysoký představitele. Před pěti měsíci zde v parlamentu my jsme vedli rozpravu o dramatické situaci ve Venezuele. A dnes opět debatujeme o stejném tématu, bohužel s tím, že zatím ta humanitární situace se zhoršila počet uprchlíků, dětí dokonce, které, kteří museli utéct ze země, to se pořád zvyšuje. A ti, kteří zůstávají v Venezuele, tak tam mm, ty životní podmínky se zhoršily, nemají k dispozici mm, eh, nezbytné potřeby, mm, co vystaveni násilí, pronásledování a podobně. Takže je nutné, aby Evropská unie mm, eh, se nechala slyšet, aby se zangažovala v diplomatickém vyjednávání a podpořila mírové řešení krize eh, vedoucí ke svobodným volbám. A humanitární pomoc v mezidobí bude nutná proto, aby situace situace tohoto lidu, který tak trpí již tak dlouhou dobu, aby ta situace se alespoň trochu zlepšila. Děkuji. A jako další Karlo Finanza na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Situace je dramatická ve Venezuele. Miliona uprchlíků a e, a moc se o tom nemluví tedy. Zde i v Itálii máme i různé iniciativy, o kterých se nemluví. My jsme eh, uznali právo hm, pro eh, Venezuelany, kteří jsou italského původu, aby se mohli vrátit do své země vlastně původu. A zde Evropa a členské státy by měly dělat více, například usnadnit sociálně ekonomickou integraci mm, těch, kteří, jejichž rodiče vlastně byli třeba z Itálie, ze Španělska, jejichž potom si se chtějí vrátit do Evropy. A zde je my máme tady, přijímáme tedy muslimy a migranty z Afriky a kdežto a na druhé straně vůbec nemáme snad zájem o křesťany, kteří jsou často vlastně původem eh, Evropané a kteří trpěli tím krvavým komunistickým režimem a vlastně se stali politickými uprchlíky. Pani pošle. Děkujeme, vážený pane předsedající. Máme zde čtyři přihlášené do Catch the Eye sekce. Juan López Aguilar je prvním. Máte jednu minutu. No, paní předsedkyně, vysoký představitel, eh, představiteli Borely, vítejte. Takže zde teď na toto téma o Venezuele vážné. Slyšeli jsme hodně eh, zde hodně emotivních projevů a já Eh, moje část mé eh, rodiny žije ve Venezuele i řada lidí z Kanárských ostrovů tam žije a hledali tam tehdy eh, um, útočiště v Venezuele, tedy v minulosti. A mm, je třeba si říci, že těch 4,5 milionů, kteří utekli, co hledali útočiště a většina i zaklepala na dveře ve Španělsku. E, I se od roku 2014 až 2019 se zvýšil jejich počet o 40% a mm, zvýšil se počet tedy žádostí o azyl ve Španělsku a jenom v listopadu například 4100 120 tisíc za rok a vlastně tady je třeba hovořit o solidaritě a musí to být solidarita i s těmito uprchlíky v Evropské unii a musíme začít tedy Venezuelany, když hovoříme o e, tom, že chceme přijímat uprchlíky, přece ty musíme chtít. Děkuji, pane poslanče. A pan poslanec Klár Dali. A zde jenom jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Humanitární krize ve Venezuele je skutečná a zhoršuje se a není to náhoda a není to pouze neblahé. Přispěli k tomu desetiletí politiky USA, které tuto zemi izolovalo, neumožňovalo jí si určovat budoucnost a vysávalo její ekonomiku. Proto nás to nemůže před překvapit, že lidé nyní musí prchat z důvodu eh, krize. Nyní si nezvolený samozvaný Guaido v té eh, zemi vládne, ale EU ho podporuje a sází na nesprávného koně. Mm, tady eh, situaci ještě zhoršujete. Zvyšování humanitární pomoci je, když někomu nabízíte chleba a přitom vidíte, jak mu vykrádají pekařství. Sankce znamenají omezení k lékům a jak se řekl správně, pane eh, vysoký představiteli, miliony Venezuelanů eh, nemají práci. Pomozte generálnímu prokurátorovi, eh, pomozte, aby se lidé zpátky dostali ke svým penězům, aby mohli žít důstojně důstojný život. Děkuji, paní poslankyně, a pan poslanec Nico Wallace. Thanks very much, uh, Madam President. Děkuji. Pane Borelli, prohlásil jste tady, že EU sehnala 320 milionů dolarů na pomoc uprchlíkům a je ochotná přispět ještě větším dílem. EU a bankovní odvětví USA však Venezuelanům ukradli miliardy dolarů. Pokud chcete udělat více, pomozte jim dobít zpátky své peníze. Pomozte um, při zrušení sankcí. Proč pro boha podporujete ilegální sankce USA? Nemají žádnou logiku. Zemi ničí. Maduro nebyl ten nejlepší lídr, ale nevím, kde máme toho ideálního vůdce. Situace v dnešní Venezueli byla způsobena americkými sankcemi. Existuje taková právní firma Dentin Europe, ona má sídlo v Paříži a oni se snaží bojovat s tím, co se ve Venezuele odehrává ilegálně z pohledu mezinárodního práva. Snaží se bojovat za peníze, které Venezuelanům přináleží. Přispějte i vy k tomu. dziękuję pani. Děkuji pane poslanče. A jako další Fabio Castaldo na jednu minutu. Grazie. Děkuji, paní předsedkyně. Jste vůbec asi by se na sociální situaci tak neupozorňovala, pokud by nezačali utíkat do jiných zemí. Je to situace, která se tam hodně zhoršila a v podstatě dnes bez pochyby je to nejvíce zneklidňující krize ze všech krizí. A zde eh, eh, Venezolané trpí důsledky ekonomické krize, která je bezprecedentní v této zemi a vůbec v Latinské Americe. Je to chronická krize, ale eh, zde k tomu je třeba i přičíst tu vážnou politickou krizi. Je třeba, abychom překonali oportunismus a začali spolupracovat a okamžitě pomohli vonu venezolskému lidu. Je to nalehavá situace, chybí tam potraviny, léky, veřejné služby. Je třeba se koordinovat, abychom podpořili těch 16 zemí, které zajímá tato migrační krize a kteří přijali 4,5 milionu emigrantů. Konference Solidarity, která se konala koncem října v Bruselu, to je významný krok vpřed v tomto procesu a ukazuje, že zde má EU potenciál, pokud vystupuje koherentně a soudržně. A je třeba teď, abychom byli ale i více slyšet. Děkujeme, říká pan předsedající. A nyní dávám slovo místo předsedovi Komise Vysokému představiteli Evropské unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku. Prosím, máte závěrečné slovo, pane Borelli. Děkuji, děkuji za slovo. Vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, jeden po druhém jste se zmínili o situaci, která je nám všem velice známa. Je jasné, že je zde politický problém. To o tom mě nemusíte přesvědčovat. Nicméně, já osobně mám takový problém svědomí, protože mnoho z vás možná má podobné starosti, protože je jasné, že i přes ze všechno, co můžeme říci o tomto systému, o tomto režimu Madura, je to země, která v podstatě nemůže těžit ze svých obrovských ekonomických zdrojů, nemůže se těšit těmto zdrojům. Od roku 2010 v důsledku sankcí, které byly uvaleny na tuto zemi, Venezuela kde může eh, skutečně vyvážet pouze nějakých 400 tisíc, co znamená 8 eh, barelů, co znamená 8 miliard dolarů. Je to čtyřikrát tolik, kolik může importovat potravin. Pokud tato situace bude pokračovat, pokud tyto sankce budou pokračovat, pokud eh, pravděpodobně klesnou výnosy z ropy o dalších 60%, tak zde bude 300 tisíc dalších lidí, kteří nebudou mít eh, přístup ani k potravinám, ani k lékům. Museli bychom být slepí a neuvědomit si zároveň, že počet migrantů jistě poroste Tato země prostě není schopná těžit ze svých vlastních zdrojů. To nikterak neomluvu, neomlu, není omluvou pro Madurovu politiku, ne. To nikoho nevyvinuje, ale je zřejmé, ale je zřejmé, že ať ten diktátor je komunista, tak dopad sankcí, to nelze popírat, ten tam je. A politická krize teď jde ruku v ruce s tou humanitární a nelze očekávat, že se to vyřeší jenom nějakou charitou. Není možné živit miliony lidí každý den. To prostě není možné na to získat humanitární prostředky. <clears throat> Politický problém, to je jedna věc. A tady mě nemusíte přesvědčovat, že je třeba udělat maximum pro to, aby tam došlo k volbám. Tady nepotřebuji v tom žádné lekce, abyste mi dávali. Ale také nemůžeme popírat realitu. A řada z vás to řekla. A to je, že je třeba hledat řešení, která umožní aby tato obrovská humanitární krize skončila, protože to je důsledek utlumení ekonomického života. A vy jste to řekli, vy jste odhlasovali již rezoluce, ve kterých říkáte, že žádná sankce nemůže být uvalena způsobem, aby poškodila venezuelský lid. To jste přece odhlasovali sami. A zde proto Evropská unie proti venezuelskému lidu nikdy neaplikovala ekonomické sankce. My jsme trestali pouze představitele Venezuely, pouze funkcionáře. Nelze očekávat, že se vyřeší krize ve Venezueli tím, že budeme masivně, eh, eh, že, bude, že masivně odsoudíme obyvatele k hladu, k hladomoru. To je vážná situace, kterou třeba řešit politicky. A nemůžeme zavírat oči nad tou nutností, jak řekla řada z vás, nutností, že je třeba nalézt řešení, které nahradí tu humanitární pomoc, protože tu nelze poskytovat, eh, protože my neseženeme tedy eh, těch 15 miliard dolarů hned teď, eh, takže to je prostě, to jsou prostředky, které jsou desetkrát vyšší, než jsme schopni dát dohromady třeba. Takže je to obrovská eh, krize, humanitární krize. Problém není v tom, že ten diktátor je komunista. Problém je, že ta země se ocitla v politické situaci, na kterou je třeba reagovat, tak jak děláme. A myslím si, že Evropa se zmobilizovala politicky, diplomaticky v tomto, ale Nemůžeme zavírat oči před faktem, že se přijímají opatření, která jsou eh, v rozporu se zájmy lidu, které ho poškozují. A věřte mi, toto není to řešení. To, to nebude řešení. Nechte, prosím, mluvit pana řečníka i mm, zde. Je třeba tedy použít politické diplomatické prostředky, které Evropa má v plné spolupráci eh, s paní Bachelet. A, mm, takže nikoho to samozřejmě nezbavuje odpovědnosti. Ten režim nese odpovědnost, ale byla by to chyba na naší straně, kdybychom si mysleli, že ty migrační toky se sníží, pokud eh, se ta situace, ekonomická situace nezlepší, pokud eh, bude pod ekonomickým tlakem, bude udušena. Děkujeme, říká pan předsedající, tím jsme ukončili tuto rozpravu a hlasovat budeme na dalším plenárním zasedání. Dalším bodem na našem dnešním programu je prohlášení místopředsedy komise Vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a jedná se situace v oblasti lidských práv a demokracie v Nikaraguji. Catch the Eye můžete požádat, jakože o modré karty můžete požádat buď standardní postupem, ale zároveň elektronicky. Instrukce máte k dispozici i u vstupních dveří k našemu sálu. Proto bych vám rád ještě připomněl, že otázky modrých karet jsou možné položit pouze po vystoupeních řečníků za politické frakce. A nyní vystoupí jako první vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Pan Borel má slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážení poslanci, poslankyně. Situace v Nikaraguji vyvolává obrovské obavy a je neudržitelná. Stanovisko EU bylo konzistentní od samotného počátku této krize. Naše politika v tomto ohledu znamená podporu mírového vyjednávání demokratického především řešení. Podobně jako ve Venezuele, i nikaragujský lid si může sám pouze zvolit ve svobodných volbách souladu s mezinárodní standardy své vůdce. Přesně to, co jsme říkali o Venezuele, platí i zde. Vláda poté musí respektovat a chránit lidská práva a svobody lidí. Toto je naše stanovisko z minulého roku, z, led, z tohoto roku, z lednu, kdy jsme navštívili Manaku a měli jsme možnost zúraznit i v rámci Rady pro zahraniční záležitosti všechny politické nástroje, které by mohly umožnit mírové řešení krizové situace a reagovat na neustále se zhoršující situaci v oblasti lidských práv. Na začátku letošního roku nikaragujská vláda akceptovala to, že bude hledat jednání a řešení této situace, pokud jde o propuštění politických vězňů, o eh, opětovné ustanovení svobod, lidských práv a tak dále. Ovšem je jasné, že vláda selhala. Většina eh, uvězněných sice byla eh, propuštěna, ale byla okamžitě opětovně začena. Politické svobody v této zemi nebyly reetablovány. My musíme reagovat na tyto negativní signály a Rada pro zahraniční věci připravila takový rámec eh, zacílených sankcí proti jednotlivcům 14. října letošního roku. To znamená, že tito lidé nesmí vstoupit na území Evropské unie a zároveň zmrazení příjmu a aktiv všech lidí a organizací, které hrály roli v porušování lidských práv tohoto režimu. Naše sankce jsou individuálně zacílené, jsou eh, samozřejmě zvratné, ale ne, jejich cílem není útočit na místní obyvatele. To je jasné, parlament o to požádal. Potřebujeme zajistit hmatatelný pokrok, tak abychom vytvořili podmínky pro mírové a demokratické řešení krizové situace eh, v Nikaraguji. A samozřejmě potřebujeme závazky místní vlády. My nežádáme o nic, my žádáme o konkrétní závazky, které by splnily závazky vyplývající z této úmluvy. Veřejně i soukromně, jakož i v rámci závěru rady z října jsme neustále zdůrazňovali i samozřejmě na základě komise eh, latinoamerických států jsme žádali opětovné ustavení politických svobod a samozřejmě odstranění zákazu občanské společnosti a žádáme propuštění všech politických vězňů bez dalšího obvinění. Dále žádáme o úplnou spolupráci a návrat Eh, orgánů pro lidská práva, aby mohli působit v Nikaragu, včetně úřadu Vysokého komisaře pro lidská práva a me- Meziamerické komise pro lidská práva. Dále je to dohoda ohledně volební reformy mezi vládou a opozicí, včetně občanských, občanské společnosti. Tato dohoda by měla zajistit férové, transparentní volby v souladu s mezinárodními standardy, které by byly v souladu i s doporučeními evropských pozorovatelů. My jsme připraveni podpořit i díky našim odborným znalostem možnou pozorovatelskou misi, kterou bychom mohli vyslat na tyto volby. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, my stojíme bok po boku nikaragujského lidu a trváme na tom, že represe musí být ukončená, musí dojít k respektování ústavních práv všech občanů Nikaraguji, včetně práva na svobodu a svobodu schromažďování, myšlení, vyznání a zpráva na mírový protest. Toto jsem chtěl opětovně dneska zdůraznit před vámi poslanci a poslankyněmi Evropského parlamentu a věřím, že díky vaší podpoře vyvineme ještě větší tlak tímto směrem, abychom umožnili uskutečnění těchto požadavků. Děkuji. Děkujeme vážený pane místopředsedo Evropské komise a dalším řečníkem je pan López Chel. Za EPP máte dvě minuty. Saludo aplaudo. Já zde vítám slova, která jsem slyšel od vysokého představitele. Krize v Nikaraguji začala tím, že se koncentrovala moc v or- eh, rukách Ortegy a represálie vůči občanské společnosti, opozici, novinářům a obecně vůči celé společnosti i demokracie byla přiškrcena a právní stát také, a to, což vedlo k beztrestnosti těch, kteří porušují lidská práva. A dnes mm, to nejsou jenom Nikaragujci, kteří tím trpí, ale i Evropané, protože a Amaya Kopens, to je belgická studentka, která byla zatčena v roce 2018, protože se zúčastnila mírové manifestace za lidská práva. A dnes opět uvězněná, protože e, e, se e, zúčastnila tedy dalších protestů. Zde to znamená, že vlastně nerespektují vůbec ani Evropu a přece e, i tady jde o Evropany a ti to také jsou tam uvězněni. Parlament nemůže zapomenout na Evropany, kteří trpí v rukách tvrdých diktatur a které tedy se snaží prosazovat naše hodnoty, demokracie, os, e, důstojnost člověka a další e, práva. Maria Kopens není jedinou ale jsou zde další i, kteří se snaží eh, být hlasem Evropy a ti by měli být osvobozeni. Děkuji. Paní Letao Markeš za socialisty a demokraty na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, pane vysoký představiteli. I zde hovoříme o obavách poměru k politické situaci v Nikaraguji. Tam dochází k porušování lidských práv, bezprávnému zatýkání a e, k omezování svobody písmu, e, tisku. Amaya Eva Coppens byla zatčena, když přinášela vodu občanům, kteří zahájili hladovku v kostele u kostela Saint-Michel v Masaja. Kromě toho je nám známo, že nikaraguanská vláda se snaží sledovat a špionovat všechny aktivisty, jejich příbuzné. A proto zde musíme oficiálně vyjádřit solidaritu s nikaraguanským lidem a Domníváme se, že sankce by měly být zavedeny například zmrazení finančních prostředků a eh, apelování na znovu obnovení lidských práv. Společně s občanskou aliancí, s občanským společenstvím bychom rádi, aby se započalo s eh, vyjednáváním. Je třeba reformovat volební systém a všichni, kteří byli zatčeni z politických důvodů, musí být proti propuštěni a zejména musí přestat zneužívání justice. Obracíme se na vás, pane vysoký představiteli. Nestrácejte Nikaragu ze zřetele, věnujte se jí a Evropský parlament, doufáme, bude schopen vyslat i svou delegaci do Nikaraguy. Všichni, kteří mají odvahu, aby se postavili té situaci, musí mít pocit, že nejsou sami, že je nenecháváme svému vlastnímu osudu. Děkuji. Mr. Nart. Pan Nart za Rýňu na dvě minuty. Petado, señor Borre. Eh, vážený pane Borelli, já souhlasím s tím, co, s tím, co jste řekl, že je třeba, abychom byli realisté a dělali, co je potřeba. V roce 72 nekarakujský lid eh, bojoval a umíral za důstojnost demokracii proti Somosovi. Já jsem tam byl a já si pamatuji absolutní zásadní podporu ze strany španělské socialistické strany Felipa Gonzálesa. A 40 let na to je to tragické, že opět musí umírat za stejnou věc. A tentokrát proti novému tyranovi, a to je proti Ortegovi. Zde mm, v podstatě to, je, to jsou ozbrojené bojůvky, gerily, to jsou mm, vlastně ti, eh, ty bojůvky mm, jako za Somosy, které eh, řádí po ulicích a OSN eh, nevlastní organizace eh, jsou eh, úplně z toho překvapené, že to je vůbec možné, protože tam jsou popírána základní práva, základní principy. A mm, zde, mm, nej, mm, zde i my jsme vlastně předložili eh, rezoluci, kterou podpořili většina, podpořila většina eh, politických skupin, a ale eh, zde <clears throat> nelze tedy, protože nelze podle mě do lidských práv nášet nějaké ideologie. Je třeba přejít teď ale k, od slovům k činům. Zde my máme praktickou aplikaci našeho, našich dokumentů, které nás váží s Jižní Amerikou a v rezoluce, o které budeme hlasovat, to mě obsahuje zásadní body, jako například je třeba tlačit na demokratické řešení vole, volby, spolehlivé volby, což znamená základní reformu celého systému a tak zvané justice, ale v podstatě eh, to je prezidentský systém, který tam vládne. Eh, já jsem tam byl s Ramonem Chauregim, tam jsem s ním mluvil, to je příklad. A zde je třeba, abychom hned vytvořili seznam lidí, kterým je třeba uvalit sankce, abychom použili eh, i eh, článek, příslušný článek eh, dohody o přidružení a prostřednictvím jeho uvalili sankce. Paní Mec za zelené dvě minuty. Vážení kolegové, za poslední dva měsíce strádá nikoraganské obyvatelstvo pod eh, represemi ze strany vlády. Těchto represí je nesčetně mnoho. Stovky lidí byly uvězněny za mírové protesty. Mezi ně patří belgičanka a Maja Eva Kopens. Ehm, nemáme slov pro porušování lidských práv ze strany veřejných orgánů a apelujeme na nicaraguánskou vládu, aby tímto okamžitě přestala. Všichni političtí vězni by měli být propuštěni a to bezodkladně a měly by se konat nové volby. Naši diplomaté v Nikaragui by se měli i nadále snažit pokusit se zprostředkovávat dialog mezi různými aktéry a zároveň podporovat občanskou společnost, aniž by situaci se snažili dominovat. Musíme dovést různé strany ke kompromisu. A i důležité záležitosti pro nás jsme z vůle po kompromisu um, vypustili, i když bychom si je tam přáli. Například uh, určité složky, které podporují stávající vládu. Potřebujeme transparentní informace o roli určitých firm, a o tom, jak se v Nikaraguji chovají. Pokud někdo toleruje porušování lidských práv, musí se znát ke své odpovědnosti. Jako členka delegace pro vztahy s Centrální Amerikou chci poděkovat kolegům, kteří k tomuto úspěšení, usnesení přispěli. Jedná se o silný vzkaz nikaraguinským občanům, kteří bojují za své základní lidská práva. Děkuji. Mr. Terč. Pan, Pan Terč. CR, one minute, please. Terč za EKR, minuta. Děkuji, pane předsedo. Pane Boreli, brutálnost socialistického režimu Ortegy v Nikaraguji, to eh, za sebou nechává tragickou cestu posetou mrtvými a až do posud jsme přijímali rezoluce a to eh, eh, nebránilo v té spirále násilí a porušování lidských práv. Eh, veškerá ta naše upozornění k něčemu nevedla. Teď vidíme tu poslední krizi, masivní mučení, mimosoudní popravy, porušování práv a vlastně stejný scénář jako jsou ty represálie ve Venezuele a v podstatě jsou to paralelní režimy, jsou stejné, jsou to režimy, eh, které se chovají brutálně, surově, svévolně a v podstatě pod jaksi taktovkou Kuby. A mm, mm, Kuba vlastně odtamtud, eh, od Venezuely, tak eh, Eh, tam eh, vlastně eh, dochází k tomu, z jejich strany dochází k tomu krytí těchto kriminálníků, tak já doufám, že na to budeme reagovat. Mr. Urban Crespo. Pan Urban Crespo za GUE NGL. Minuta. Děkuji, pane předsedo. Odsoudit represálie násilí proti lidu eh, ze strany Ortegy, to neznamená, že mm, bychom odsoudili zároveň ty ekonomické elity. To přece nedělá, to tedy neděláme. Zde samozřejmě musíme apelovat na propuštění politických vězňů, musíme ale i uznat roli sociálního hnutí a vyjednávání. Nemilme se když mnoho poslanců zde kritizuje Ortegu, tak to nedělají, protože jim leží na srdce lidská práva, ale ekonomické zájmy nadnárodních společností z Evropy. Když my kritizujeme situaci v Nicaraguji, takže když eh, říkáme, že jsme solidární eh, s tou změnou, chceme tam volby a v podstatě zde mm, mm, to, byla, to vlastně navazujeme na tu sandinistickou revoluci, která tam vzbudila tolik očekávání. Děkuji, pan Alvarez, minuta a půl. Pane předsedo, vysoký představiteli, zítra budeme hlasovat o rezoluci, kde poslanci zde eh, opět odsuzují porušování práv eh, eh, v Nikaraguji Bohužel situace se nevyvinula ke lepšímu, naopak, a včetně toho, že je ohrožen právní stát. Čísla jsou alarmující. Více než 800 tisíc lidí muselo odejít z Nikaraguji a dalších 300 bylo zavražděno 100 eh, svobodně uvězněno, 100 mm, studentů vyhozeno z univerzit a eh, eh, stovky novinářů muselo také odejít kvůli represálím, které vůči něm podniká nekrakujská vláda. Situace demokratické opozice a občanské společnosti je neudržitelná. Co by se musí ještě stát pro to, abychom potrestali ty porušovatele lidských práv? v této zemi, která je s námi propojena dohodou. Pane vysoký představiteli, vy víte velice dobře, že situace, ve které se ocitl v nikaragujský lid, je politování hodná a mm, podmínky demokracie se tam zhoršují, takže je Eh, zde my eh, nechceme samozřejmě poškodit lid, proto chceme bezpodmínečné eh, propuštění politických vězňů, aby se skončilo s pronásledováním opozice a aby tam všichni mohli uplatňovat své, svá práva a základní svobody. Děkuji. Pan López, minuta. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji vysokému představiteli panu Josepovi Boreli. Borelovi dnes eh, odsuzujeme zde velice vážnou krizi v Nikaraguji a je to krize lidských práv a demokracie. Eh, to v podstatě zažívá tato země již několik měsíců, ne let. A to mm, i eh, nicaragujská vláda čím dál více je nenávistná vůči EU. My jsme viděli, jak se zatýkají a vězní studenti a sociální představitelé, aktivisté lidských práv, eh, to všechno se tam běžně děje a ne, nemluvě o případu Amaji Kopes. Eh, a eh, mučení ve věznicích, běžná věc. A zde je třeba, abychom apelovali na propuštění všech těch, kteří jsou takto vězněni. Chceme, abychom měli seznam sankcí vůči některým funkcionářům, představitelům vlády, abychom mohli eh, tu situaci nějak řešit, eh, tedy demokraticky, mírumilovně, abychom zahrnuli všechny dočené strany, abychom garantovali základní práva a zajistili, Eh, že Evropská unie jim pomůže, pomůže jim v té, v té demokratické transformaci. Děkuji, paní Bilbao Barandika, minuta. Děkuji. Nicaragua má zde mm, dohody z března 2019, kde e, se měla vyřešit tato krize nestraným způsobem, prostřednictvím volby, ale sandinistická e, vláda podle statistik, e, tak ta naopak vraždí podle posledních statistik 380 mrtvých, takže zde Eh, je třeba říci, že oni jsou zodpovědní za tuto situaci. Je to prezident Ortega a, místo, eh, a viceprezidentka Mourinho. Eh, zde je třeba apelovat na Ortegu, aby se vzpomněl, vzpomněl, jak v roce 85 poprvé, když byl zvolen, jak tehdy přísahal, na co přísahal a e, zde e, lidé tehdy v něj vkladali velkou důvěru, když končila Somosova diktatura a od té doby e, se tato země vydala na cestu, na trasu, která je s tímto v rozporu. Pan Kanko, paní Kanko, minuta. Já se omlouvám chtěla jsem říci, Martin Mesmarker, um, můj kolega, navštívil Amaju Kopens, která je v Marague uvězněna. Jenom proto, že protestovala proti vládě Daniela Ortegy. Tisíce lidí jsou začeni v nikaragujských vězeních jenom proto, že vyšli do ulic a protestovali pro svobodnou, demokratickou zemi, která respektuje základní lidská práva. Domnívám se, že Ortega zapomněl asi na to, že jednou i on byl v minulosti vězněm. Musíme požadovat úplnou implementaci všech dohod z 29. března letošního roku a musíme požadovat okamžité Eh, ukončení všech represí. Potřebujeme svobodné a spravedlivé volby, potřebujeme, aby se do této země vrátila demokracie a já budu neustále bojovat za lidská práva. To řekla i Amaya Kopens. Všichni ti, kteří skončili eh, za mřížemi, musí být to okamžitě propuštěni, včetně této 25-leté ženy. Musíme jí pomoct. Děkujeme. A nyní má slovo paní Daly. Jedna minuta. Děkuji za slovo, pane předsedo. To, to je opravdu takový jeden jak na hromnice o hodinu více. Vždycky zde hovoříme o latinskoamerických volbách, hovoříme o tom, že v podstatě vlastně zde se zhorší životní podmínky, ovšem je zde Amerika, která do toho zasahuje, dochází ale k porušování lidských práv, mezinárodního práva, chceme bojovat proti těmto porušovatelnou. všem, já si myslím, že to je opravdu šílené, protože hlavně eh, trpí místní lidi. Je to hm, země, která bojovala v roce 2018 proti tomu váku. Je to země, která trpí ekonomickými sankcemi unilaterálně uvalenými spojenými státy. Má to dopad samozřejmě na civilisty a my musíme opravdu bojovat proti destabilizaci v Latinské Americe když Spojené státy podporovaly Guaida, tak hovoří, že Nicaragua a Kuba budou další, když v podstatě jsou zde tisková prohlášení o ilegitimním režimu v Nicaragui a v, v, ve Venezuele. Nicaragua je údajně hrozbou pro americkou bezpečnost. Je to země, která je vlastně ovládána a my musíme prostě o tom jasně hovořit a lid Nikaragui musí mít právo na svůj vlastní osud a budoucnost. Děkuji. Děkujeme a nyní mám eh, na jednu minutu slovo paní Arena. Děkuji, pane předsedající. a ano, tato politika vidíme, že se to zhoršuje za poslední rok a půl manifestace proti Danielovi Ortegovi v roce 2018 více než 300 zemřelo, dva tisíce byli zraněni, tisíce uvězněných, Maja Kompenz, jedna z nich, která prostě pouze chtěla dát těmto stávkujícím, kteří drželi hladovku, vodu. V roce 2019 paní Bašle, vysoká představitelka OSN, hovořila, že dochází k zásadnímu porušování základních lidských práv, svobod, vyznání, projevu, myšlení, schromažďování, demonstrace, veřejný prostor byl zredukován, nezávislá média byla, eh, musela ukončit svou práci. Vedoucí představitelé místních obyvatel jsou zatýkáni, stigmatizováni, nemají možnost um, justičního odvolání. Ano, dialog musíme vést s občanskou společností. Musím, ano, vedlo to k propuštění 400 lidí, ovšem ve vězních ostávají další a toto pokračuje, celá tato situace, dialog musí pokračovat, musí to být mírový dialog, dialog doufám snad bude možný, tak to požaduje paní Bašle. Musíme samozřejmě obnovit i důvěru důvěru tím, že dojde, eh, že zde nebude nějaká eh, beztrestnost, který mučí eh, demonstranty. A země musí být otevřená i pozorovatelům mezinárodní organizace, proto vítáme i závěry z Rady z října. Ano, musí to být zacílené sankce ze strany Evropské unie i Evropského parlamentu a my budeme sledovat celou situaci a budeme vás, pane místo předsedo, podporovat ve vašich konkrétních akcích. Děkuji. Mrs. Rodríguez. Paní Rodríguez Ramos, na jednu minutu. Gracias. Děkuji, eh, vážený vysoký představiteli. Daniel Ortega a jeho manželka Rosario Murillo, viceprezidentka Nicaragu, vedou do mm, slepé uličky novináři, aktivisté, opozice, eh, jsou předětem brutálních represálí. Zde mám dopis rodiny kterou známe, kteří byli, kteří byli zatčeni právě proto, že drželi hladovku a ti, kteří nosili vodu, také Ehm, byli trestáni. A eh, tady jedna z nich, ty je 25, ta je vážně nemocná a mm, se jí odpírá mm, pomoc. Potom je to Ivan Alvarez, Maria Kopens a další. Ti eh, ehm, v neděli začali hladovku právě proto, aby vyžadovali zdravotní pomoc. E, o rodiče nejmy, té první nevědí, kde se nachází, to platí pro další rodiče, nevědí, kde jsou jejich děti. Ano, političtí vězni teď jsou v vězeňských nereckých podmínkách, izolování, je na nich páchro násilí a proto tato rezoluce chce okamžité svobození e, politických vězňů a sankce proti pachatelům a počínaje Ortegou. Pani Omschinel na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Vlastně e, zde náš parlament již odsouhlasil jednu rezoluci o situaci e, v Nikaraguji, ale ta, od té doby se situace nezlepšila. Naopak, naopak, zde se ještě více oklešťují svobody občanů a zde Evropský parlament tedy musí vyslat jasný signál porušování lidských práv eh, eh, nikaragujského lidu, to musí okamžitě skončit. Zde všichni souhlasíme, že tato rezoluce musí ale jít dále a musí být tvrdší eh, zde mm, mm, musí to být tvrdší než v předchozích rezolucích. Je třeba přejít